Okay, friends. Tak, milí přátelé, jdeme na to. Tedy hospodářský dialog a výměna názorů na téma Evropského semestru 2018. Doporučení pro jednotlivé státy. Srdečně zde vítám pana Dombrovskise, místo předsedu komise, a vítám také paní komisařku Tysenovou která má na starosti mimo jiné pracovní mobilitu, e, přijali naše pozvání na toto společné zasedání výboru Econ a Empl a na tuto výměnu názoru ohledně specifických doporučení pro jednotlivé státy. Bohužel mezi námi není pan komisař Moskovisi, komisař pro finanční a hospodářské záležitosti zdanění a cla. On musel zrušit svou účast, informoval nás o tom včera, protože se musí účastnit různých zasedání v souvislosti se zasedáním rady, které proběhne dnes a zítra, jak jistě všichni víte. Komise nám představí specifická doporučení a výsledky hodnocení komise jednotlivých národních reform a programů eh, stability a konvergence, což komisi zaslali členské státy přičemž Rada má přijmout tato specifická doporučení 13. července 2018. A pak bude na členských státech, aby ta doporučení implementovali tím, že je budou řešit v rámci svých národních hospodářských a rozpočtových politik v období 2018-2019. V souladu s um, běžnou praxí, vzhledem k tomu, kolik máme času na debatu, a že je potřeba se o tuto debatu podělit s výborem Ekon. To uděláme takto. Na úvod proběhnou 15-minutové úvodní projevy, tedy celkem. Možná můžete mluvit každý o něco déle, protože pan Moskovici tu není. A pak proběhnou kolečka otázek a odpovědí za účasti poslanců výboru Empl a Ekon. prosím pěkně poslance, aby nepřeháněli úvody svých projevů. No a potom paní Thyssen nás na chvíli opustí, zhruba v 11.45, no víceméně za půl hodiny, protože proběhne eh, slavnostní podpis směrnice o vysílání pracovníků, což je jistě důvod, který je pochopitelný. Takže to bude z mé strany vše. Slovo má pan Dombrovskis. Velice nás zajímá, co nám řeknete. Paní předsedkyně, vážení poslanci, jsem velice rád, že jste mě dnes pozvali společně s komisařkou Tysenovou, abychom vám představili specifická doporučení v oblasti hospodářské politiky na příštích 12 až 18 měsíců. Rada je schválila zrovna minulý týden a Evropská rada je podpoří tento týden, přičemž je rada definitivně schválí v červenci. Naše doporučení se týkají tří priorit. Investice, strukturální reformy a odpovědná daňová politika. Je to nastaveno na specifické situace jednotlivých zemí, přičemž úroveň specifičnosti zohledňuje vážnost výzev pro jednotlivé členské státy. Je tam také rozměr eurozóny, tak jak se, hovoří, tak jak se o tom hovoří v doporučeních pro eurozónu jako celých. Rovněž je to postaveno na eh, základech Evropského sociálního pilíře s, vysoký, s vysokými standardy modernizace systému práce a sociálních systémů, to rozvede Marian. Rovněž zdůrazňujeme sociální dialog a zapojení sociálních partnerů do procesu reform. Posilujeme dialog s vládami, národními parlamenty, sociálními partnery a ostatními zúčastněnými stranami, abychom dále posilovali pocit národního při, eh, národní přináležitosti těchto systémů. Komise hodně investuje do demokratické debaty a já si velice vážím těchto pravidelných a otevřených výměn názorů. Systematicky jsem sám navštěvoval členské státy a angažoval jsem se v diskusích se všemi klíčovými aktéry na národní úrovni, přičemž ostatní kolegové z komise dělali to samé. Tento dialog nám použi- po, pomáhá identifikovat výzvy v oblasti nejnutnějších reform a identifikuje také bariéry pro reformy. Naše doporučení přicházejí ve velice konkrétním eh, socioekonomicko-hospodářském kontextu. Evropská ekonomika roste nejrychleji za posledních deset let. Tento růst má pokračovat eh, velice robustním, byť o něco pomalejším tempem. Zaměstnanost je na rekordní výši, investice se eh, ob, o, zotavují a zlepšují se i veřejné finance. Přizpůsobení makroekonomických nerovnovách však přes odvedenou práci eh, zůstalo na vysoké úrovni přes zlepšující se finance a boj s eh, nesplácenými půjčkami. Bude potřeba bojovat proti obchodnímu protekcionismu a podobným tendencím na finančních trzích. Implementace reform v reakci na naše doporučení eh, je nerovná napříč politickými oblastmi, napříč zeměmi a napříč jinými kritérii. Proto je o to důležitější využít aktuální příznivou dobu, abychom zlepšili svou odolnost a využili potenciál této doby. To znamená, že musíme provést strukturální reformy pro řešení slabých míst, jinými slovy musíme vytvořit fiskální nárazníky, abychom byli připraveni na příští hospodářskou recesi. Mnoho zemí musí nadále zlepšit svůj biznisový, své biznisové prostředí, musí otevřít svůj produktový jak služební trh a potřebujeme nechat větší prostor inovacím, potřebujeme eh, posílit veřejnou zprávu, a e, bo- intenzivněji bojovat proti korupci. Bude potřeba modernizovat trhy i modely sociální ochrany. Některé země jsou žádány, aby zlepšovaly udržitelnost svých zdravotních a penzijních systémů, tím, že stárnoucí populace bude mít fiskální dopad, což bude vážná výzva pro téměř všechny členské státy. A zároveň potřebujeme více snah e, zlepšení vzdělávacích systémů, systému školení a, praktick- a odborného vzdělávání a celoživotního vzdělání. Také řešíme trh práce a sociální výzvy. Chceme mít dobře fungující ekonomiku. E, to je naše hlavní výzva. Co se děje v jedné zemi, může ovlivnit i další. Proto chceme lépe podporovat členské státy v rámci implementace reform, abychom zajistili, že naše ekonomiky budou konkurenceschopnější, odolnější a inkluzivnější. Proto navrhujeme navýšit rozpočet pro e, podpůrný program strukturálních reform do roku 2020 a předložili jsme reformní program na období po roce 2020. Předpokládám, že toto z vaší strany narazí na podporu. Komise rovněž předložila návrhy v rámci Paktu růstu a stability, které byly přijaty radou minulý týden. A e, co bylo rovněž přijato, je sdělení k e, přeskumu flexibility paktu růstu a stability. V první řadě rada e, zrušila ex- proceduru pro excesivní deficit u Francie, protože jejich dluh se snížil a to vidíme, odraz toho vidíme v celé Evropě. Jinými slovy, eh, pod, v té korektivní branči programu zbývá jenom jedna země, Španělsko, což je oproti roku 2011 velký posun. Španělsko přijalo stanovisko eh, ohledně rozpočtového plánu, a právě včerejší kolegium předložilo také své stanovisko k německému rozpočtovému plánu, který byl shledán eh, slučitelný s ustanoveními paktu růstu a stability. Dále jsme hodnotili eh, dodržování dluhových kritérií v Belgii a Itálii. Nezahájili jsme eh, eh, procedury pro excesivní deficit na základě dluhů v této fázi. Dále jsme v rámci rady zahájili tyto procedury vůči Maďarsku a Rumunsku. Přijali jsme rovněž svou eh, dvouletou zprávu o konvergenci, kde informujeme o konvergenci jednotlivých zemí a kompatibilitě národní legislativy s evropským právem, co se týká eura. Ani jedna z sedmi přeskomávaných zemí neplní všechny podmínky pro přijetí eura. Tři z nich, Bulharsko, Chorvatsko a Švédsko, splňují všechny nominální konvergenční kritéria, kromě stability směného kurzu. Eh, což je také záležitost pro náš směný mechanismus. A eh, Chorvatsko eh, také splňuje veškerou legislativu, co se týká eurozóny. V rámci hospodářské a měnové unie dále pracujeme na ekonomické, sociálně, fiskální politice. To není možnost, je to důsledek toho, že všechny naše ekonomiky jsou vzájemně propojeny. Hospodářsky vzato dosáhneme dobrých výsledků pouze pokud všechny členské státy budou pokračovat v reformách. To je vše, děkuji vám za pozornost. Eh, okay. Eh. Děkuji. Můžeme dát hned slovo paní Tyson? Děkuji paní předsedající a vážení poslance a poslankyně Evropského parlamentu. Jak říkal Valdis, ekonomika roste a to nejrychleji za poslední desetiletí, což znamená, že máme příležitost podívat se do budoucnosti a vytvořit základ pro trvale udržitelný, inkluzivní a dlouhodobý růst. Je také potřeba vytvořit fiskální rezervy, tak abychom mohli zmírňovat sociální a hospodářské dopady případných dalších šoků. Jsme na pozitivní cestě k sociálnější a silnější Evropě. 138 milionů lidí bylo zaměstnáno v prvním kvartále roku 2018 EU, což je rekord. Nezaměstnanost v celkových číslech je na 7,4% a dostává se na úroveň před krizí. Řada reform, které zaváděly členské státy v posledních letech, začíná nést své ovoce. Expanze hospodářství nicméně nevede k dostatečnému přínosu pro všechny. Nezaměstnanost je stále v některých zemích vysoká, například Řecko má 21%, Španělsko 17% a v některých regionech a také mezi určitými skupinami. Mezi mladými lidmi například v řadě členských států. Nerovnost je stále silnější než před krizí a byť se stabilizovala, Evropské unii během posledních let v některých členských státech se od roku 2010 zvýšila. Podobný trend jsme zaznamenali i u lidí ohrožených chudobou, což představuje 23% v Evropské unii. Nárůst skončil, ale stále ještě nejsme na cíli na cílech pro rok 2020 s tím, že některé členské státy zaznamenaly do roku 2010 zásadní nárůst. A z těchto důvodů je potřeba zajistit, pokračování reform a zajistit to, aby přispěli nejen k růstu ekonomiky a zaměstnanosti, ale také ke snížení nerovnosti, chudoby a sociální nespravedlnosti. Má to také vést k sociální mobilitě směrem nahoru. Evropský pilíř pro lidská pro sociální práva a sociálně hodnotící tabulka nás od listopadu loňského roku vedou na cestě k sociálnější Evropě. A právě v konkrétních doporučeních pro jednotlivé státy jsme se hodně soustředovali na zaměstnanost, vzdělávání a sociální témata, tedy řídili jsme se pilířem a následně chceme komunikovat s členskými státy o tom, aby hospodářský pokrok šel ruku v ruce s pokrokem sociálním. Teď k pár hlavním tématům, které jsme identifikovali v letošním roce. Rychlé tempo technického pokroku stále více si vyžaduje reformy, které povedou k rekvalifikaci a zvýšení kvalifikace evropských pracovníků. A to tež platí pro nerovnost v oblasti odborné přípravy a vzdělávání. Stejný přístup k, ke kvalitnímu vzdělávání bude mít dlouhodobé dopady jak na dotčené jednotlivce, tak na sociální soudržnost a dlouhodobou prosperitu v naší společnosti. Integrace lidí na trh práce, to je cesta k jejich zapojení do společnosti. Rekordní počet lidí dostal tuto možnost, nicméně pořád máme určité ohrožené skupiny, jako například ti, kteří pocházejí z rodin přistěhovalců, lidi s postiženími či Romové. Ti stále čelí příliš mnoho překážkám. Možnost účastnit se života společnosti by měla být stejná pro muže i pro ženy. Když chcete mít děti, tak by to nemělo mít dopad na eh, váš profesní život a má potřebujeme mít dostatečné dávky pro to, aby i ženy měly možnost eh, propojit svůj rodiny a pracovní život. Často říkáme, že je potřeba rozbít skleněný strop, nicméně v oblasti eh, zrovnoprávnění se nemůžeme soustředit pouze na ty, kteří jsou na nejvyšších místech. V řadě zemí stále máme příliš mnoho lidí, kteří pracují a přesto jsou chudí. Je potřeba se věnovat také v řadě členských států malému dopadu transferu. Nejde totiž jenom o investování peněz, měli bychom se soustředit na výsledky, jinými slovy inkluzi a účinnost sociálního systému ochrany. A je potřeba zajistit, aby všichni měli stejný přístup k cenově dostupnému a kvalitnímu zdravotnictví. Kolegyně, kolegové, chtěl bych poděkovat členům Evropského parlamentu za jejich vstup k politické dohodě o pokynům k zaměstnanosti, tedy minulý týden na EPSku. A také děkuji za to, že jste podpořili konečný kompromis, který se nyní bude více soustředovat na rovné příležitosti a přístup na trh práce, na sociální ochranu, inkluzi a spravedlivé pracovní podmínky. Děkuji. Děkuji. Nyní máte prostor pro dotazy na komisaře. Minutu a 30 vteřin na každého řečníka a 8 minut potom bude mít Evropská komise. Začneme EPP. Za Ample. Pan Krištof Hetman, prosím. Jste tady? Ano, jsem. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Budu hovořit polsky, tak si prosím nasaďte sluchátka. Vážená paní komisařko, pane předsedo, paní předsedkyně, kolegyně, kolegové. Ano, zdá se, že Hospodářství Evropské unie, veřejné finance, zaměstnanost a investice se zásadně zlepšují a mají vítr v plachtách. Nicméně samotné poklesy nezaměstnanosti v žádném případu nebudou stačit a neměli bychom usnout na Vavřínech. Situace týkající se nezaměstnanosti mezi mladými, segmentace a nerovnost na trhu práce, chudoba pracujících osob, produktivita a růsta platů, důchody, sociální ochrana a systém zdravotnictví, to jsou všechno oblasti, které je potřeba zlepšit. Naším cílem by měl být integrovaný trh práce, který zajistí vysokou zaměstnanost pro všechny, včetně těch skupin, které jsou nyní ohrožené. Reformy v členských státech by měly propagovat řádné pracovně právní dohody a dostatečnou sociální ochranu i pro ty, které mají nestandardní typy projektů. Často se mění povaha práce, dochází k digitalizaci a to je potřeba řešit. Pracující musí mít dostatečné kvalifikace a proto jim musíme vytvořit šanci pro to, aby se mohli celý život dále dovzdělávat. Je také potřeba podporovat pracovní mobilitu a zjednodušovat návrat na trh práce. Kromě toho také potřebujeme lepší nastavení rovnováhy mezi soukromým a profesním životem. A to takovými řešeními, jako třeba flexibilní pracovní čas, využívání mateřské a otcovské dovolené a lepší služby v oblasti péče o děti. Doporučení Evropské komise proto vnímám pozitivně, nicméně jsem znepokojený tím, že nejsou tato doporučení konsekventně naplňována. Od začátku projektu Evropský semestr v podstatě pouze 9 eh, takovýchto doporučení bylo plně zrealizováno a 30 bylo realizováno eh, buď to jenom velmi částečně, nebo nebylo realizováno vůbec. A to určitě ohrožuje postup reform v Evropské unii. Rád bych se zeptal v souvislosti s tím, co jste říkala, buď to vás, a paní komisařka nebo pane předsedo, jak, proč si komise myslí, že se tato doporučení nenaplňují a jaký máte plán na vyřešení tohoto problému? Jak tedy budete motivovat členské státy k tomu, aby se více snažili lépe realizovat vaše doporučení? Děkuji za pozornost. Děkuji. A nyní pan Van den Kendele za EPP z Ekonu. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát a přeji všem dobrý den. Mám na vás dvě otázky. Jedna měla být na pana Moskovisiho, ten tady není, takže se zeptám pana Dombrovskise. Za prvé, k rozpočtu eurozóny. Rozpočtová rada se vyjádřila k výhledu rozpočtu. Souhlasíte s tím restriktivnějším postojem, který se týká výhledu na rok 2019? A pak se chci zeptat, co se v praxi změní? když budeme přecházet od restriktivnějším k expanzivnějším politikám. A otázku týkající se daní, tam měla být na pan Moskoviseho a týká se nového prvku v evropském semestru, konkrétně v souvislosti s agresivním daňovým plánováním. Máme za to, že je potřeba koordinovat činnost proti daňové optimalizaci, ale A v každém případě vnímám jako pozitivní to, že to máme řešit. Myslím si, že by bylo dobré, aby Evropská komise opravdu v této oblasti práci koordinovala. Ovšem kontaktní skupina to je něco jiného. Ti zdá se zaujali k této záležitosti jiný postoj než Evropská komise. Je, předpokládáte tedy, že k té že ta práce bude ukončena, anebo že ta kontaktní skupina nezachází příliš daleko a proto je potřeba, aby Evropská komise se snažila o to více. Mr. Dombrovsky? Hm? Um, okay. Eh, Děkuji. Děkuji vám za vaše otázky. V obou dvou případech zazněla celá řada sociálních aspektů, ke kterým se vyjádří Marian a já se soustředím pouze na otázku týkající se implementace těchto doporučení pro jednotlivé členské státy. Jak jsem říkal, existují rozdíly mezi členskými státy a politickými oblastmi při naplňování těchto doporučení. V průměru jsme zaznamenali omezený pokrok či malý pokrok při naplňování těchto doporučení. Existuje k tomu škála, tedy žádný pokrok, omezený pokrok, nějaký pokrok, zásadní pokrok a plná implementace. A vidíme, že situace se určitě může zlepšit. Jakým způsobem to ale zajistit? Za prvé, je potřeba, aby se členské státy více stotožnily s těmito doporučeními a s procesem evropského semestru. Evropská komise proto následně rozsáhle komunikovala se zainteresovanými stranami, sociálními partnery, národními parlamenty a dalšími partnery v členských státech, abychom diskutovali o semestru, o doporučeních pro jednotlivé státy, abychom mohli odpovědět na jejich případné dotazy a zajistili, že se ve členských státech více stotožňují s těmito doporučeními, abychom mohli ta doporučení naformulovat konkrétněji. Za druhé pro další víceletý finanční rámec, tedy po roce 2020, doporučujeme ještě zajištění intenzivnějšího propojení konkrétních doporučení pro členské státy a dostupného evropského financování v širokém slova smyslu, včetně strukturálních investičních fondů ale konkrétně také pro nové programy pro podporu reform, které teď navrhujeme, které by měly obsahovat 25 miliard euro, s tím, že velká většina by měla jít do reform, na kterých se dohodneme s členskými státy. A zároveň by tyto prostředky měly finančně motivovat členské státy k provádění těchto reform. Evropský semestr a doporučení pro jednotlivé státy jsou prvním referenčním bodem u těchto reform. K dalším dvěma otázkám, které se týkaly rozpočtu pro eurozónu. Ano, hovořili jsme také o tom s Evropskou fiskální radou, především co se týče doporučení přejít k restriktivnějšímu finančnímu postoji. V tuto chvíli eurozóně máme v podstatě neutrální postoj. Nicméně zaznamenáváme, že ekonomika se dále rozšiřuje. V podstatě šestý rok po sobě jsme zaznamenali hospodářský růst. Dá se tedy říci, že ekonomice se vede dobře a je důležité, abychom si vytvořili rozpočtové rezervy, snížili zadluženost a deficity, tak abychom měli více manevrovacího rozpočtového prostoru v případě, že dojde k dalšímu zpomalení ekonomiky. Tuto logiku stojící za doporučením Evropské rozpočtové rady přejít spíše k restriktivnějším rozpočtům podporujeme. Co se týče vlastních rozhodnutí Evropské komise v této oblasti, tak ta zatím nepadla, budou součástí podzimního cyklu evropského semestru. K vaší poslední otázce týkající se agresivního daňového plánování a proč by to mělo být součástí evropského semestru. Problematiku agresivního daňového plánování jsme vložili do zpráv o několika členských státech. Evropský semestr totiž má spočívat v koordinaci národních makroekonomických a fiskálních politik Daně vždy byly součástí evropského semestru. Když se podíváte do konkrétních doporučení, tak uvidíte, že řada doporučení pro jednotlivé země se právě týkala daňové oblasti. Boj proti agresivnímu daňovému plánování je určitě součástí hospodářského a sociálního programu Evropské unie, protože vyhýbání se daňové povinnosti snižuje daňové příjmy členských států, narušuje hospodářskou soutěž, podporuje, podkopává pardon, sociální kontrakt a má i přeshraniční dopady. Z toho pohledu je jasné, že řešení daní a e, agresivního finančního plánování musí být součástí evropského semestru. Maria Arena, prosím. Merci beaucoup. E, děkuji. Za SAD bych chtěla říci, že e, se chceme přidat k těm, kteří se vyjadřují k doporučením pro jednotlivé země. Chtěli bychom tam více sociální dimenzi především to, co máme v rámci Evropského pilíře sociálních práv. Re- semestr se spíše zaměřuje na ekonomickou rozpočtovou dimenzi a ne tak na ten sociální rozměr. Já si myslím, že v tuto chvíli eh, to všichni vnímáme. Všichni mluvíme o strukturálních reformách, které ale mohou být kontraproduktivní, pokud jde o společenské cíle. Mohu vám uvést příklad, například eh, pružnost eh, v oblasti pracovně právních vztahů. Eh, v rámci strukturálních reform řešíme otázku přístupu k práci a někdy to ale vede ke zranitelnosti určitých Typu pracovníků a určitě k tomu mám otázky na komisi. Za prvé, jakým způsobem hodnotíte strukturální reformy eh, z toho sociálního pohledu? Vy se na to díváte z rozpočtového pohledu, ale musíme se také podívat na to, jakým způsobem ehm, to má dopad na sociální oblast. Například zlepšit přístupnost eh, Například se mohou snížit výdaje na otázku zdravotnictví a Zároveň by to ale mělo vést eh, k přístupu pr- eh, pracovníků na trh, na pracovní trh. Takže mě zajímá ten sociální rozměr reform. Druhá věc. Eh, finanční stabilizace sebou nese určité náklady, které vlastně nesou zaměstnanci a zranitelná část populace a ne finanční instituce. Mohli bychom mít nějaké vyhodnocení těchto nákladů na finanční stabilitu. Kdo to reálně zaplatil? Protože v tuto chvíli v Evropě um, to má negativní dopad na střední uh, třídu, pracovníky a služby, které se teď poskytují v Evropě, mají horší kvalitu. Takže je potřeba se na to také podívat a pořádně ten princip zrevidovat. Vy jste mluvili o výsledcích, pokud jde o pozitivní růst, ale když se na to podíváme konkrétně, máme doporučení pro jednotlivé země, tak eh, já si myslím, že bychom se měli podívat i z regionálního pohledu, protože některé sektory eh, vedou k nerovnosti, eh, chudobě malých dětí nebo mladých lidí podkopává to sociální dialog a já si myslím, že jsou to témata, kterým bychom také měli věnovat pozornost a komise by nám eh, na to měla zareagovat. Potřebujeme globální přístup, eh, nemůžeme to ale založit jenom na pozitivních eh, ukazatelích růstu. Je potřeba se podívat i na tato další konkrétní témata. Děkuji. Děkuji. Začneme paní Tysen a můžete odpovědět na všechny otázky. Ano, děkuji, paní předsedkyně. A děkuji za vaše otázky. Já budu hovořit nizozemsky, protože tady máme k dispozici skvělé tlumočení. Pokud jde o evropský semestr, tak eh, tady bych chtěla poukázat na skutečnost, že v roce 2018 eh, evropský semestr eh, byl opravdu velmi zaměřen na sociální oblast. To byl přesně cíl komise od roku 2014. A rozhodně je pravda, eh, že tady musíme hledat rovnováhu i co se týče sociální přístup. V rámci strukturálních, eh, strukturálního přístupu tak jsme vyvol, vy, eh, i sociální aspekt, eh, zabývají se tím všechny tři instituce a je to součástí semestru. Máme také hlavní směry pro zaměstnanost v rámci doporučení pro jednotlivé země a my jsme také použili zjištění v rámci sociálního scoreboard. Ehm, když vy říkáte, že je potřeba zajistit další reformy v členských státech a že musíme také zajistit udržitelné financování, tak to je samozřejmě pravda. Pokud jde o veřejné finance, tak já, když to srovnám s rokem 2014, tak došlo k dost velkému zlepšení za roky 2017 a 2018 například. Ale veřejná finanční stabilita to je rozhodně téma, kterému se musíme věnovat, které potřebujeme. Protože jinak by nám mohla celá ta struktura skolabovat. To znamená, rozhodně potřebujeme zdravě nastavené financování. Je potřeba se také podívat na kvalitu vládních výdajů. My se samozřejmě zabýváme těmi sociálními aspekty, díváme se na to, co se podařilo, co se podařilo méně. A pokud eh, zmiňujeme nerovnosti, tak ano, v mnoha členských státech se stále objevují problémy. Eh, sociální začlenění na pracovní trh, oblast vzdělávání, to jsou všechno problematické oblasti, ale my ty problémy řešíme. My situaci sledujeme a pokud najdeme nějaký problém, tak se ji snažíme vyřešit. Jsme v kontaktu se sociálními partnery v členských státech, budujeme dialog a snažíme se je vybídnout k tomu, aby udělali více, například skrz strukturální formy. Poskytujeme, eh, fondy, pardon, eh, poskytujeme také technickou podporu a tím se snažíme protlačit reformy. Úzce spolupracujeme například i s OECD a společně s OECD spolupracují i členské státy, vypracovávají například strategické plány pro systém vzdělávání, zaměřují se například na eh, budoucí požadavky na kvalifikace a dovednosti protože potřebujeme zajistit eh, dostatečné a vhodné kvalifikace, které budou odpovídat potřebám trhu. Potom například eh, lidé z přistěhovaleckých rodin nebo lidé s postižením. Ehm, tomu se také musíme věnovat. Eh, například přistěhovalci, tam se ty problémy vyřeší až v druhé a třetí generaci většinou. Nejsou to jednoduché věci a vyžadují si čas. Když se podíváme na doporučení pro jednotlivé země, tak eh, země to berou vážně, respektují je, podnikají reformy, které jsou velmi často úspěšné. Nejde se na to dívat jenom podle jednotlivých let, ale i dlouhodobě, protože některé oblasti nemůžete změnit eh, přes noc. Takže podporujeme členské státy, poskytujeme jim technickou podporu i financování a um, vždy je vybízíme k tomu, aby podnikali ty správné kroky. A opravdu je potřeba uznat, že došlo k velkému zlepšení v řadě témat. Děkuji vám. Paní Delvo, prosím. Děkuji. Já budu mluvit za Hokpejeho, který nestihl vlak. Vážená paní komisařko, pane komisaři, já jsem velmi ráda, že Evropská komise um, předložila svou zprávu v březnu a um, ve své ekonomické politice bere v úvahu také sociální rozměr. Vy jste se zaměřili na obezení veřejného deficitu, ale je potřeba to také kompenzovat eh, návrhy, pokud jde o eh, sociální práva a eh, kompetence. My vítáme pravidl, kroky týkající se nastavení nebo fungování pracovního trhu a musíme se také dívat na sociální nerovnosti. Komise předkládá doporučení, pokud je o mzdy, eh, nerovnost v této oblasti, problematiku eh, práce pro eh, chudé a nejistou práci. Je velmi důležité bojovat za zvýšení mest. Jsou tu určité nerovnosti, zmiňovala to i předseda ECB, a Důležité je, abychom pracujícím zajistili větší kupní sílu, což vlastně obecně podpoří ekonomiku, bude to mnohem efektivní než stávající pravidla, například to snížení veřejných výdajů. Eh, zavedení minimální mzdy v EU eh, e eh, umožní nejen snížit nerovnosti v oblasti sociální, ale také povede k větší prosperitě v členských státech. doufáme, že komise se tomu bude věnovat i do budoucna. Já jsem chtěla zmínit otázku fondu soudržnosti. Ambiciozní eh, politika soudržnosti v jednotlivých regionech Evropy je klíčová a proto by měla být prioritou i pokud jde o finanční prostředky v rámci dalšího víceletého finančního rámce. Je škoda, že se komise rozhodla, že jednu část eh, alokací strukturálních fondů v semestru jaksi podřídí ekonomické zprávě a řízení protože jsou to fondy, které mají svou vlastní dynamiku a neměly by podléhat nějakým rozhodnutím v jiných oblastech. Myslíme si, že to jde proti logice eh, uplatňování ehm, rozhodnutí místní samozprávy v rámci EU. Bylo by dobré, kdyby nám komise ještě více vysvětlila toto propojení mezi evropským semestrem a politikou soudržnosti ehm, s cílem snížit nerovnosti a vytvářet kvalitní pracovní místa. Děkuji. Prosím, pane Domrovsky. Děkuji za vaše otázky. Nejdříve ten sociální rozměr evropského semestru. Už to zmiňovala paní komisařka Tysenová. A je pravda, že posilujeme sociální rozměr a zapracováváme princip Evropského pilíře sociálních práv i do semestru. Jak už jsem říkal, více než jedna třetina doporučení se zaměřuje na oblast sociální a oblast eh, pracovního trhu a dovednosti. Zmínili jste spoustu zajímavých, eh, důležitých eh, aspektů týkajících se mest, pracovních podmínek a nerovnosti. Ehm, podle principu pilíře sociálních práv jsme předložili konkrétní iniciativy v této oblasti, včetně sociální ochrany pro všechny. Chceme rozšířit eh, pokrytí sociální ochrany i na netypické eh, smlouvy v rámci tedy nových typů zaměstnání či pracovních dohod. Také máme iniciativu na skloubení pracovního rodinného života, eh, Dále spravedlivé a předvídatelné pracovní podmínky, to znamená, je to aktualizace předchozí eh, směrnice v této oblasti. Takže není to jenom v rámci evropského semestru, máme i konkrétní legislativní iniciativy, které se zaměřují na otázku zaměstnanosti a sociální aspekt. Dále otázka politiky soudržnosti a návaznost na evropský semestr. Ano, my jsme to takto navrhli pro další víceletý finanční rámec, aby evropské financování, včetně politiky soudržnosti, pomohlo řešit problémy v rámci evropského semestru, které jsme si identifikovali v rámci evropského semestru, včetně doporučení pro jednotlivé země, protože jejich cílem je také um, zajistit investice pro to, aby členské státy mohly splnit tato doporučení. Politika soudržnosti má konkrétní cíle, například eh, fondy soudržnosti, infrastruktura, přepravní, dopravní eh, infrastruktura, energetika a tak dále. To jsou všechno věci, které vedou k tomu, že ta navaznost evropským semestrem je v podstatě jenom omezená, protože eh, politika soudržnosti má své vlastní cíle, kterých je potřeba dosáhnout a um, tam jde především o investice, kdežto v rámci semestru pokrýváme uh, například strukturální reformy a fiskální politiku, to znamená trošku jiné oblasti. A um, když už mluvíme o soudržnosti, tak chci říci, že eh, jsme posílili podíl ESF, teď je to ESF+, plus v rámci té obálky pro soudržnost a také tam máme další fondy, které zajišťují větší synergie v rámci sociálních výdajů. To znamená, máme to v rámci politiky soudržnosti, která bude v rámci víceletého finančního rámce navýšena, pokud s návrhem komise budou souhlasit spolu zákonodárci. Děkuji out of time and uh, problem with we cannot prolong interpretation. Máme trošičku spoždění, děkuji. Eh, budeme postupovat po blocích, takže už asi nebudeme mít čas na um, odpovědi na každé, každého vystoupení každého řečníka. Takže teď prosím uh, zastupkyně ECR Ample. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že je dobrou zprávou, že míra zaměstnanosti se v Evropě zvyšuje. A vím, že například ve Spojeném království čísla ukazují, že máme rekordní počet lidí, eh, kteří pracují. A nezaměstnanost se naopak eh, snižuje. Ehm, je nejnižší za 40 let. Ehm, má to dobrý dopad eh, na ceny, ale Zároveň si myslíme, že je potřeba udělat více. Dobrou zprávou je také, že počet eh, postižených, kteří mají místo, se zvýšil o, na 830 tisíc za poslední čtyři roky. Dnes už jsme mluvili o začlenování eh, etnických menšin a zase ve Spojeném království je dobrou zprávou, že zaměstnanost eh, menšin se zvýšila eh, na více než 1 milion za poslední desetiletí. A já když se dívám konkrétně na doporučení pro Spojené království, otázka eh, kvalifikací, eh, investice do odborné přípravy, to je jasné, a zlepšování kvalifikací těch, kteří už pracují. Mám tady ale určité obavy. Neplatí to jenom pro Spojené království. Obecně eh, je tady dost velký nedostatek eh, těch eh, nejdůležitějších dovedností STEM. Potřebujeme prostě více inženýrů. Já se omluvám, mám tři minuty. Ne, mně bylo řečeno, že mohu mluvit jak za Econ, tak za Ample, takže předpokládám, že mám tři minuty. Dobře, takže já mám ještě toho více na srdci. Takže v mé zemi máme více než 800 eh, tisíc volných míst. A proto já si říkám, že bychom měli udělat více pro to, aby tato místa získali mladí lidé. Mě by zajímalo, jestli se komise zabývá otázkou podnikání. Víme, že 85 nových pracovních míst je ehm, v malých eh, a středních podnicích. Takže toto je také možná údaj, který by mohla komise využít. A jinak mluvíte o nerovnostech. Já chci mluvit o um, nestejné um, finanční odměně pro um, jednotlivá pohlaví. Ve Spojeném království, a určitě to tak bude i jinde, jsme se rozhodli, že um, uděláme všechno pro to, abychom tuto mezeru um, přemostili. U nás je to 9,8% a já si myslím, že je potřeba na tom zapracovat i v celé Evropě zajímá mě, co proto chcete udělat vy a jak to monitorujete. Please, commissioner. Prosím, komisaři. Ano, děkuji vám. Tak nejprve, co se týká otázek souvisejících s dovednostmi ano, i pro Spojené království máme doporučení pro e, řešení e, dovedností a jejich dalšího postupu tím, že stanovujeme cíle ohledně výsledků, e, investice do učňovských programů a chceme upgradeovat dovednosti těch, kteří již na trhu práce jsou. A vidíme, že Spojené království dosahuje určitého pokroku v rámci řešení těch doporučení týkajících se dovedností. Nicméně stále zde zaznamenáváme, jak se řeklo, že úroveň zaměstnanosti je teď rekordní, ale eh, další růst je stále slabý bez ohledu na pozitivní čísla z trhu práce. Takže to nám říká, že dostupné dovednosti nejsou využity optimálně a kvalita eh, práce je něco, na co se musíme zaměřit. Také musíme zaznamenat, že podle OECD víc než 25 pracovníků ve Spojeném království má e, nízké dovednosti. Jinými slovy, zde musíme odvést další práci v rámci dodatečných kvalifikací a rekvalifikací pracovníků, včetně e, formálního technického vzdělání. To je tedy to rácio toho doporučení, které předkládáme. Co se týká otázek souvisejících s podnikatelstvím, já bych řekl, že toto je rozhodně součástí evropského semestru, jsou to témata související s biznisovým prostředím, s možností, jak zřizovat novou firmu, jak investovat, když už firmu máte, jak vytvářet pracovní místa, když máte nějakou firmu, to je rozhodně také součást evropského semestru. A stejně tak je tam i ten rozdíl odměňování mezi pohlavími. My se na to také zaměřujeme v kontextu evropského semestru a ty členské státy, které mají nejvyšší tuto propast v EU, jsou státy, které také dostanou specifická doporučení ohledně redukce těchto rozdílů. Takže i to je na pořadu jednání. Děkuji. Díky. Paní Nachtegal, děkuji pane předsedo, díky pane komisaři, že jste přišel. Think Tank Brico v nedávné studii zjistil, že implementační míra eh, specifických doporučení pro členské státy se, řekněme, zhoršuje. A konkrétně i vzato implementace mezi zeměmi s vážnými nerovnováhy eh, klesl, nerovnováhami klesla výrazně. Míra implementace se různí podle jednotlivých států i politických oblastí. A e, víceleté hodnocení ukazuje, že implementační historie určitých zemí se zlepšuje, když se podíváte na dlouhodobé hledisko, ale implementace celkově je velice, velice špatná. Takže já se vás chci zeptat, jakým způsobem komise zajistí, aby strukturální reformy byly také implementovány. Protože podle mého názoru Jedině stabilní a odolná ekonomika je nejlepší způsob, jak se vyhnout nové krizi. Druhá otázka, která s tím souvisí, pak je, jak mohou národní fiskální rady a Evropský, Evropská fiskální rada mohou přispět k vyšší míře této implementace. Děkuji vám. Enrique Calvet Chambon. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkuji také mnohokrát, eh, pane předsedo, že jste tady zůstal, protože kdybyste tady nebyl, tak nevím, co bychom dělali, protože já jsem měl eh, řadu otázek na pana Moskovisiho i paní Tysen. Konkrétně budu hovořit k semestru, který se týká eurozóny. Nicméně učiním tak francouzsky, protože chci hovořit o Evropě, která není spochybňována. Chci hovořit ale konkrétně o semestru Španělska, což je v tuto chvíli virtuálně realita. A pan Moskovi si pro jednou si myslím se trefil do černého, stejně tak jako paní Tyson. Španělsko je prostě nezvládnutelné. Španělsko ztratilo vnitřní trh a to daleko více než zbytek Evropy. A myslím si, že to je opravdu pro celou Evropu týkající, týkající bomba. A roste nám ropa, obecně nedochází ve Španělsku k růstu plus uh, uh, dolar, roste nerovnováha, nemorální investice, prostě musím říct, že jsem z toho velmi rozčílený. Nestačí jenom analyzovat, je potřeba zajistit, aby Španělsko bylo i nadále nedílnou součástí jednotného trhu, jinak vybuchne celá Evropa. Děkuji. Děkuji vám. Pane komisaři, Nejdele na čtyři minuty. Děkuji vám za ty otázky, takže začneme od implementace specifických doporučení pro jednotlivé státy. Takže toto je něco, co také monitorujeme na úrovni Evropské komise, jak jednoročně, tak více, víceročně. A z hlediska ročního eh, jsou ty výsledky méně uspokojivé než z hlediska víceročního, protože reformy trvají, musí se navrhnout, konzultovat a implementovat. A podle našich odhadů eh, členské státy buď plně implementovaly, anebo učinili určitý nebo podstatný pokrok v podstatě v polovině loňských doporučení, 48%, abych mluvil konkrétně ale vidíme zde velice nerovný pokrok mezi zeměmi, mezi sektory. Nechtěl bych eh, specificky vyjmenovávat implementaci v zemích s makroekonomickými nerovnováhami nebo vážnými makroekonomickými nerovnováhami. Zkrátka musíme říci, že implementace v těchto zemích se opožďuje víc než jinde. Ale je jasné, že musíme tento postup zlepšit. Takže konkrétně, co děláme v té oblasti? Já už jsem to popisoval, některé ty prvky, a často říkám, že tady hovoříme o specifických doporučeních, ne příkazech. Ano, takže na to je potřeba pamatovat. Takže v první řadě to prochází dialogem a e, takovým přivlastněním si těch doporučení ze strany členských států. Snažíme se aktivněji spolupracovat s členskými státy v různých fázích evropského semestru, abychom tento pocit vlastnictví přináležitosti těch doporučení vylepšili. To je tady první věc. E, za druhé, v kontextu e, příštíle, příštího víceletého finančního rámce jsem zmínil, že příští měsíc posílíme propojení mezi financováním EU včetně mimo jiné investičních a kohezních fondů a mezi evropským semestrem. Opět, to je otázka, která už padla. E, nemůže to být absolutní, protože politika soudržnosti má své záměry, které je potřeba sledovat, ale je zde určitě prostor pro více synergií. A to navrhujeme v kontextu příštího víceletého finančního rámce. Co se týká role e, národních fiskálních rad, je jasné, že i oni budou hrát svou roli. A z naší strany monitorujeme, jak země implementují eh, konkrétní doložky, jak spravují své národní fiskální rady a jakým způsobem se ta fiskální doporučení včlenují do procesu evropského semestru. Dál, co se týká eh, druhé otázky, za to ke Španělsku, já bych tak pesimistický zase nebyl. Španělsko je jednou z nejrychleji rostoucích velkých ekonomik EU. Španělsko implementovalo velké strukturální reformy v postkrizovém období, které jsou teď základem pro eh, ten hospodářský růst. Jistě jsou zde stále výzvy, které je potřeba řešit. Ehm, stále považujeme Španělsko za zemi, která čelí makroekonomickým nerovnováhám. Je tam vysoké zadlužení, jak veřejného, tak soukromého dluhu. Máme tam nízký růst produktivity. Máme tam stále vysokou, byť klesající nezaměstnanost, takže je zde ještě hodně práce. Musíme ehm, konstatovat, že Španělsko se hodně posunulo. Co se týká té fiskální stránky, já už jsem zmínil, že zde máme to vydané stanovisko ohledně toho rozpočtu pro Španělsko, které bylo shledáno e, v souladu s paktem růstu a stability a pokud všechno proběhne podle plánu, Španělsko skoriguje své excesivní deficity ještě v tomto roce. Děkuji vám. Děkuji vám. Rina Kari. Děkuji. Vítejte, pane komisaři, na našem výboru. Komise v roce 2016 zavedla oba tyto zvláštní pilíře a zdá se, že se posíl, posouváme k sociální Evropě a že teď konečně začínáme brát odpovědnost za sociální otázky. Pokud nesouhlasíme se specifickými doporučeními, tak například čteme, že eh, v Polsku, Itálii, Lucembursku, na Maltě eh, a ve Slovinsku, že všude tam je sice stejná doba eh, odchodu do důchodu, ale mají vysokou nezaměstnanost mezi mladými lidmi. A když zvýšíme věk odchodu do důchodu, tak bude pro mladé lidi ještě složitější dostat se na trh práce. Na jednu stranu máme sociální pilíř, který je tu od toho, aby zajišťoval, že i starší lidé budou mít budoucnost na trhu práce, lidé své penze potřebují, ale je zde velký, jsou zde velké rozdíly mezi sociálním pilířem a specifickými doporučeními pro jednotlivé státy. Já se chci zeptat, jak komise vnímá sociální pilíř a jeho roli eh, při tvorbě budoucích specifických doporučení pro jednotlivé státy a jak komise nahlíží na eh, vztah mezi oběma věcmi. jsou tam takové rozdíly, ty, ty, ta opatření jdou vlastně úplně opačným směrem. Tak jak může sociální pilíř fungovat, když nebude zohledněn v doporučeních pro jednotlivé státy? Mohli bychom očekávat, že komise bude více sociálně uvědomělá? abychom se mohli podívat na to, jak redukovat eh, věk odchod do, odchodu do důchodu na místo, abychom jej neustále zvyšovali a stěžovali mladým lidem přístup na trh práce. Děkuji, děkuji vám. Eh, kolegové, Terry Reintke eh, musela odejít, tak se omlouvá. Pokud nejsou žádní jiní řečníci za zelené, mohu dát slovo Dimitrisovi Papadimlosovi. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. To proto jiné. Já jsem měl také několik otázek. Řecko by mělo teď konečně uh, dokončit uh, období v rámci třetího memoranda a nás zajímají informace ohledně tohoto balíčku. Jsou tady také opatření pro snížení zadlužení? Uh, Eh, je to schváleno, bylo to schváleno 20. června, takže mě zajímá váš názor na tuto situaci. Potom další otázka. Proč eurozóna má pořád spoždění, pokud jde o zavedení eh, dalších opatření, která by předcházela další krizi nebo um, zajistila větší odolnost vůči krizi. Je pravda, že Evropa je teď odolnější, ale to neznamená, že žádná nová krize nemůže přijít a že my budeme připraveni. A veškerá opatření s tímto cílem, například bankovní unie, vytvoření nového systému záruk pro kapitál nebo um, mnohem silnější um, evropský měnový fond, který by ehm, měl i mimo jiné kontrolní pravomoci. Toto všechno jsou opatření, která vlastně jediné, k čemu vedou, je, že um, řeší řeckou otázku. Ale nám přijde, že tady prostě chybí efektivní opatření. Například eh, rozpočet jednotlivých tátu, který by měl být jaksi součástí uh, závěru rady. Prost, máme pocit, že jsou tady neustále spoždění konkrétních mhm. opatření a ta sebou nesou určité náklady. Proč tomu tak je? Pane komisaři, děkuji. V první řadě eh, k těm otázkám souvisejícím s propojením mezi sociálním pilířem a specifickými doporučeními. Myslím, že Marian to také rozvede. Já bych konkrétně reagoval na ty otázky, které jste zmínila ohledně odchodu do důchodu versus eh, vývoj na trhu. Protože je fakt, že tady musíme vždy najít určitou rovnováhu. Je jasné, že tím, jak obyvatelstvo stárne, čelíme problémům dlouhodobé udržitelnosti našich penzijních a zdravotních systémů. Máme stále menší počet hospodářsky aktivních lidí, kteří e, důchodce podporují. Před deseti lety to bylo 4 ku 1, do roku 2060 to bude 2 ku 1. Takže dva pracující budou podporovat jednoho penzistu. Takže je jasné, že to má dopady na dlouhodobou udržitelnost penzijních systémů a to bude potřeba řešit. Proto ten všeobecný princip Evropské komise, který doporučuje Evropská komise, je eh, více propojit průměrnou dobu dožití a věk odchodu do důchodu, abychom zajistili, že budeme mít co nejširší účast na trhu práce, jak jen to bude možné, protože bude potřeba, aby někdo náš sociální model také podporoval. Pak, co se týká otázek souvisejících s Řeckem. Ano, je to skvělé, že Řecko teď opouští program a ze strany Evropské komise vítáme dohody, které byly přijaty Euroskupinou 21. června. Řekl bych, že zde jsou tři důležité prvky, které se týkají Řecka. Jeden je, že je důležité i nadále pokračovat v těch postprogramových fiskálních trajektoriích a co se týká implementace strukturálních reform, abychom zajistili důvěryhodnost eh, v řeckou ekonomiku a eh, důvěryhodnost eh, v tržní financování v Řecku, k čemuž se Řecko teď vrátí. A za druhé, jsou to dluhová opatření, takže na ten balíček dluhových opatření se díváme pozitivně. Jsou zde určitá prodloužení maturity a odložení eh, půjček z ESF, což eh, sníží ty udržovací náklady velice, velice významným způsobem a zajistí to postupnější návrat Řecka na trhy. A také to zajistí eh, splácení SMP a dalších prvků, které se splácejí několik, rok, několik roků, což usnadní Řecku dodržování postprogramových cílů. Jinými slovy, v, ve střednědobém eh, horizontu je to 3,5 nadbytku HDP do roku 2022. A je zde závazek euroskupiny, zemí eurozóny, situaci monitorovat a pokud to bude nutné, podniknout další přizpůsobení. Dále zde je eh, velice podstatná poslední tranše nějakých 15 miliard euro, která poskytuje dostatečné hotovostní polštáře pro Řecko, aby se zajistilo postupné a hladké navracení na trhy, takže eh, je to velký, klok, velký krok správným směrem. Řecká ekonomika je zpět v růstu, eh, je tam finanční stabilita, takže teď je čas na tom stavět. Mé očekávání je, že eh, řecká ekonomika nás překvapí i velice příjemně. Dále, co se týká reform EMU a jejího prohloubení, prohloubení její agendy. Nechci předjímat eh, závěry summitu, protože se odehrává právě v těchto dnech. Ale snad jen několik doporučení. Vidíme, že věci se hýbou i na straně bankovní unie, kde očekáváme určité konkrétní kroky a nové prvky, co se týká práce na nových pojistkách pro SRF. A euroskupina již popsala hlavní prvky toho, jak ta záruka má fungovat. Doufejme, že do prosince padnou i nějaká rozhodnutí v této věci. Ze strany Evropské komise bych řekl, že tolik pokroku v rámci systému pojištění a zajištění vkladů se nepodniklo. Rádi bychom byli, kdyby to bylo bývalo bylo jinak, ale ten, ta, to celé téma je velice kontroverzní už od roku 2015, kdy komise ten návrh původně předložila. A co se týká té fiskální stránky, ano, je zde ta franko-německá iniciativa ohledně rozpočtu pro eurozónu. Ze strany Evropské komise my jsme nenavrhovali separátní rozpočet pro eurozónu, ale předložili jsme takové prvky, které budou zásadní pro eurozónu v rámci příštího víceletého finančního rámce. Budou to programy na podporu reform, bude to systém na ochrany investic, respektive bude to e, nástroj, který má fungovat investičně stabilizačně. A myslíme si, že tyto prvky jsou slučitelné s tou iniciativou Francie a Německa a s iniciativami jiných členských států, protože se zdá, že to všechno jde stejným směrem, tedy že to zajistí dodatečné nástroje na absorpci šoku na evropské úrovni. A pak se samozřejmě můžeme bavit o tom, jaké přesně budou prvky těchto programů, ale nicméně ta fiskální diskuse Předpokládáme, že bude pokračovat v kontextu diskusí o víceletém finančním rámci, protože to je jasné, že to je něco, co musí probíhat v rámci víceletého finančního rámce. To je z mé strany vše, možná by se k tomu mohla vrátit ještě Marian, k tomu sociálnímu aspektu celé věci. Yeah, I will do it very shortly. Thank you. Jenom velice stručně děkuji mnohokrát, pane předsedo. Bylo mě řečeno, že se mám vyjádřit ke vztahu sociálního pilíře, hodnotící tabulky a semestru který tedy končí konkrétními doporučení pro jednotlivé státy. Co by k tomu dodala? Co se týče pilíře, tak tomu jsme se všichni zavázali. Máme tam 20 hodnot a zásad a je to kompas, který nás jaksi vede společnou cestou. Pokud chcete vědět, znát své výsledky, tak musíme mít měření a právě proto máme tu hodnotící tabulku. Když se podíváte na doporučení a na v podstatě veškeré dokumenty týkající se semestru letošního roku, tak zjistíte, že máme pokryty tři hlavní oblasti sociálních pilířů, tedy přístup k vzdělávacím kvalifikačním příležitostem, příležitostem, co se týče přístupu na trh práce, tak tam jde o dobré pracovní podmínky, sociální služby a sociální zabezpečení pro všechny. Když se podíváme na zprávy o jednotlivých zemích a doporučením vydávána, tak uvidíte, že se inspirují výsledky té sociálně hodnotící tabulky. Neznamená to ovšem, že každá země je v takovéto hodnotící tabulce ve všech oblastech. Používáme ji spíš na to, abychom ukázali, kde jsou problémy takový předběžný monitoring, který je součástí hlubšího a širšího vyhodnocení situace každého členského státu. Když budeme vědět, jak vypadá situace v členském státě, uvidíme, do jaké míry zatím nedosáhli cíle právě v té hodnotící tabulce. Můžeme srovnávat výkony jednotlivých členských států, podívat se na trendy, jestli jsou pozitivním nebo negativním směrem. Podíváme se na to, kdo je nejlepší, kdo patří mezi spíš ty horší, jak vypadá stávající situace. Je to dobrý nástroj, který nám pomohl už ehm, a sledujeme nejenom hospodářskou situaci, ale také sociální situaci členských států v rámci evropského rozpočtu. Je to tedy dobrý nástroj, který stoprocentně využíváme. Děkuji mnohokrát. Laura Adžela, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a zdravím také zástupce Evropské komise. Zaznělo tady určité vyhodnocení a konkrétní doporučení pro členské státy. Já jsem se chtěla vyjádřit k Itálii. Přiznám se, že strukturální reformy měly mít pozitivní výsledky, ale v Itálii jsme je zatím nepocítili. Panuje zde zásada podmíněnosti, respektive má panovat eh, v dalším víceletém rámci. A ta je pro nás problematická. Podle údajů našeho statistického úřadu máme 5 milionů lidí v Itálii, kteří žijí v takové chudobě, že nejsou schopni naplnit ani své základní potřeby. Takže trvat na strukturálních reformách, aniž by dopředu byly vyhodnoceny dopady těchto reform, to je velmi škodlivé. Paní komisařka Tyson se snažila o to, aby tyto reformy měly sociální rozměr, to je velmi zásadní, ale často se setkáváme s tím, že ty návrhy nejsou úplně dobře zasazeny do kontextu, především co se týče rozhodnutí týkajícího se eh, souladění pracovního soukromého života. To je jeden dobrý příklad. A máme pocit, že architektura je nastavena sice dobře, ale není naplněna dobrým obsahem. Takže doufám, že v rámci trialogu dojde k určité úpravě. Ve stávající situaci prostě musím říci, že strukturální reformy by se měly soustředovat na sociální oblast, protože pokud u nás žije 5 milionů takto chudých lidí, tak klíčovým, klíčovým opatřením by měl být boj proti chudobě. Pracovní úřady, více pracovních úřadů a minimální, vyšší minimální mzda. To by měla být ta správná cesta mám pocit, že bychom se opravdu měli zamyslet nad způsobem, kterým uplatňujeme nebo budeme uplatňovat kondicionalitu u strukturálních reform. Strukturální reformy probíhají podle nás velmi tvrdě. Děkuji. Evropská komise eh, předložila návrhy týkající se Belgie. Rozpočtová rovnováha v Belgii byla přesunuta do roku 2020 a vy jste říkala, že každý rok se musí o 2,6 snižovat schodek. Nicméně v jiných doporučeních se říkalo, že nedošlo k žádnému snížení rozpočtového schodku, že se naopak zvýšil. Takže dojde ke zvýšení o 1,4 a ne o snížení o 0,6. A to platí pro rok 2020. Nemáme dostatečně eh, zajištěné daňové příjmy. Erik Van Rompuy už to vlastně předvídal. Bratr bývalého předsedy rady. Důchody asi zůstanou tak, jako jsou, ale bude přitom narůstat eh, zadlužení Belgie. Jak tedy hodnotíte tento postoj Evropské komise. Nevím, jak bude zvládán rozpočet. Jan Pavel. Děkuji. Včera mě odpověděl pan Juncker na e-mail, který byl poslán 14. července a řekl, že se o to postaráte. Týkalo se to těch Němců v Eh, tedy Rumunů v Německu. Zajímalo by mě, co tedy s tím udělá Evropská komise. Teď, co se týče doporučení, rok 2016, tam Evropská komise řekla, že budeme mít eh, navýšení HDP o 3,6% v roce 2017. Měli jsme 7%. A teď předvídáte 4,3% v roce 2018. Uvidíme, jak to bude vypadat v realitě. Já se táži, kdo platí za tady tyto předpoklady. Vy to děláte špatně a my za to potom zaplatíme. A když se podíváme na doporučení pro jednotlivé státy, tak zde máme napsáno, že musíme mít objektivní kritéria pro minimální mzdy. Co to je objektivní kritérium? My máme vládní plán, kde se uvádí, kdy a o kolik se zvýší minimální mzda. To je předvídatelnost a nám to tak vyhovuje. Naším objektivním kritériem je zajistit, že ti, kteří mají minimální mzdu, si můžou dovolit žít. To je objektivní kritérium a, a to je náš plán. To invest more in large infrastructure. Takže, dámy a pánové, jak bylo ohlášeno, eh, tlumočníci končí svou práci přesně podle programu. Eh, limit 3% per year